faktů. Tak a to je to. Jdeme hlasovat. First, first, the conference of presidents has... Takže nejprve konference předsedů navrhuje parlamentu, aby eh, mandát eh, pro výbor o daňových záležitostech byl prodloužen do 2. srpna 2016. Jsou proti tomu nějaké námitky? Nejsou. tom případě to považujeme za přijaté. A teď přejdeme k hlasování v rumunštině. Prima este libertatea de exprimare, primul raport. Nejprve budeme hlasovat o zprávě eh, svobodě mm, projevu v Kazachstánu. A je tu nominální hlasování, hlasování zahájeno votul este închis. adoptat. schváleno. Bod 12 původního textu, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Podměňovací návrh jedna pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, nominální hlasování, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Hlasování se o celém usnesení pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pokračujeme <clears throat> hlasováním o Egyptu a zejména o odsouzení smrti pana Regenyho první část. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Bod 13, první část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdržel se, schváleno. Čtvrtá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh jedna pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh dva pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Hlasování o celém návrhu usnesení nominálně zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. A nyní přecházíme k návrhu usnesení týkající se situace v Demokratické republice Kongo. Sedm pro, proti. Zdržel se. To bych rád překontroloval. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 8 pro, proti, zdržel se. Domnívám se, že to je stejná většina jako předtím zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdržel se, schváleno. Čtyři pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme, ověříme to. Zahojí hlasování. Zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Bod 10 původního textu. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Celý návrh usnesení pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní budeme pokračovat hlasováním o zprávě paní Desarné zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko. Jedno jediné hlasování, nominální. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Následuje hlasování o zprávě paní Grostet, veterinární léčivé přípravky. Máme tady mnoho pozměňovacích návrhů ze strany výboru, ale budeme hlasovat o nich společně pro, proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 49, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. To ověříme. Zahajuji hlasování za 40, 49. Ukončuji hlasování. Hmm, schváleno, přijato. A nyní pozměňovací návrh 74, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část nominálním hlasováním zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Schváleno. Třetí část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. No, ověříme to. Čili třetí část, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Čtvrtá část nominálně. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 291 nominálně zahajuje hlasování ukončili hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 77 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 290 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 99. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 100. Pro, proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 292, 315, 316. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 111, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Druhá část nominálně zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. 112 pro, proti, zdržel se, No, myslím, že to je zamítnuto. Pozměňovací návrh 113. První část pro. Proti. Zdržel se schváleno. Druhá část nominálně. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. 293 nominálně. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 117, 116 pro, proti, zdržel se, schváleno. 298, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 117. Ne, ověření 298. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. To byla moje chyba. Říká pan předseda. 117. První část pro. Proti zdržel se, schváleno. Druhá část nominálně zahoji hlasování. Hm, ukončuji hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 127 pro, proti, zdržel se, to ověříme. Hlasování 127 zahájeno. Ukončuji hlasování. Schváleno. 131 nominálně. Zahajuji hlasování. Máte problém? Ano. Ne? Bohužel bez mikrofonu. Dobře. Dobře, eh, vyčkám trošku mezi otev zahájením a uzavřením hlasování. Pochopil jsem to správně, ano? Dobře, udělám další pauzu. No. This is not a delaying tactic. Toto není spožďovací taktika. Každý musí stihnout ten vlak hlasování, včetně našich kolegů. 131 131 nominálně zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 299 nominálně zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 300. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Tak. Zamítnuto. final votul este deschis votul este închis takže konec hlasování to přijato. Teď 318 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Tak, já se snažím eh, koukat vám na světýlka na strojcích, eh, abych věděl, že už jste odhlasovali. Pak teprve pokračuji, ano? Takže, teď tedy 319 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Votul jeste închis. Končím hlasování. Zamítnuto. 3, 1, 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 1, 3, 7 nám vypadlo. 1, 3, 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 320 tam vypadlo, 321 a my jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 138. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 332. Hlasujeme po jménech, hlasujeme nyní. Votul este închis. Končím hlasování. Zamítnuto. 130, 138, mm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Opět 138. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 140. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 144. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 44. No, můžeme hlasovat. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Adoptat. Majmi. Omlouvám se. <clears throat> Přijato. A nyní 140. Omlouvám se, 150. Takže 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 151. Hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 152. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. 152. Ověříme. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. První část 186. Kdo je pro? Proti? Zrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zrželi se. Přijato. Ano, viděl jsem to jasně, přijato. 202 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 205 pro, proti, zdrželi se, přijato. 206 pro, proti, zdrželi se, přijato. 302. Hlasujeme jmenovitě, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 213, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro? Proti, zdrželi se. Ověříme. Ověříme druhou část 213. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijato. 317. Hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. to. 214. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 226. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 227 jmenovité hlasování můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 230 jmenovité hlasování můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Dvěstě devadesát čtyři, eh, nám vypadlo, takže 230 jmenovité hlasování hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 294. A další návrh nám vypadl, takže eh, nyní 234, kdo je pro, proti, zdrželi se. To nebylo úplně jasné, říká pan předseda. Takže ještě jednou ověříme 200, 234. Eh, Končím hlasování. Přijato. 239 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 303. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme. Ověříme 303. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 248 vypadlo. 250. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 304 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 253 vypadlo. 254 jmenovitě hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 262 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 273. Jmenujte hlasování. Končím hlasování. Přijato. 278. Jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 305. Jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 283. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 306 vypadlo. 307. Hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 308. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 309. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 310. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 290 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. 311 pro, proti, zdrželi se, přijato. 313 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 23. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. 314. Jmenovité hlasování můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 295 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 37 vypadlo, 296, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Celý návrh komise. Hlasujeme nyní. A ještě paní Grosted. Paní Grosted má slovo, prosím. A tak není ještě musí musíme hlasovat o návrhu komise nejdříve. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A až nyní má slovo paní Groster, paní zpravodajka. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Navrhuji, abychom o návrhu legislativního usnesení odložili na základě článku 61.2 a abychom mohli okamžitě zahájit interinstitucionální jednání na základě mandátu, který byl schválený. Děkuji vám, pane předsedo. Pan předseda bez mikrofonu. I... Já navrhuji, říká pan předseda, že budeme o tomto návrhu kolegyně hlasovat. Takže prosím elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme k další zprávě. Je to zpráva Tanasesku. Nejprve má slovo. Chce vystoupit ještě zpravodaj? Takže já se omlouvám, říká pan předseda, já si pouze změním dokumenty a máme zde celý blok od jedničky po 35 od jednotlivých výborů, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále je to 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh komise pro, proti, zdrželi se, Přijato. A nyní, nyní, nyní má slovo zpravodaj. Vážený pane předsedo, já navrhuji hlasovat o legislativním návrhu souladu s pravidly, které se týkají interinstitucionálního jednání na základě mandátu. Prosím, aby jsme hlasovali. Zahajuji hlasování elektronicky, říká pan předseda, končím hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme k další zprávě, kterou je zpráva na cestě k prosperující ekonomice založené na datech. Jednička, část jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Část dvě, kdo je pro? Druhá pa- část padá, omlouvám se. E, návrh dvě, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh tři, kdo je pro? proti, žili zamítnuto. Čtyři, kdo je pro, proti, drželi zamítnuto. Původní text, část jedna, kdo je pro, proti, drželi přijato. Část dvě, pro, proti, zdrželi přijato. Bod 15, kde je původní text, kde je pro, proti, Přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 26. Část 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Část 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? uvěříme, uvěříme část 2. 26. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29. Část 1, kde je pro, proti, drželi přijato. Část 2, kde je pro, proti, drželi přijato. 32, kde je pro, drželi přijato. 36. Část 1. Kdo je pro? Proti? Drželi? Přijato. Část 2. Kdo je pro? Proti? Drželi? Zamítnuto. Bod A. Kdo je pro? Proti? Je přijato. B. Kdo je pro? Proti? Přijato. C. Pro? Proti? zdrželi, přijato. D, část 1, kdo je pro, je přijato. Část 2, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Rezoluce jako celé, kdo je pro, proti, přijato. Další bod je situace v Eritreji. Šest. Část jedna, kde je pro, proti, přijato. Část dvě, jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Část tři kde pro? Proti, zdrželi, přijato. 16, část 1, kde pro? proti, drželi, přijato. Část dvě, kdo je pro, proti, drželi, přijato. Hlasování o rezoluci jako celé, kdo je pro, proti, drželi, přijato. Práva o bývalé Jugoslavské republice Jugoslávie, pozměňovací návrh 9, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Jedna část jedna, pro, proti, zdrželi, přijato. Část dvě, jmenovitě. Otevírám hlasování. Eh, končím hlasování. Přijato. Dvě. Kdo je pro? Proti? Přijato. Část dvě. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Takže je zamítnuto. 7. Kdo je pro? Proti? zdrželi, přijato. Otevírám hlasování k návrhu 7. Končím hlasování. Přijato. Návrh 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi. Přijato. Bod 38, první část, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Část 2, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 5, kdo je pro, proti, zamítnuto. O, ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To zamítnuto. Návrh 12. Kdo je pro? Omlouvám se. Omlouvám se. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Přijato 6. Pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 13 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 15, kdo je pro? Proti. Zdrželi zamítnuto. 14 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. zamítnuto. 16, kdo je pro, proti, želi, zamítnuto. 45, původní text, první část, kdo je pro, proti, želi, přijato, část 2, kdo je pro, proti, želi, přijato. Návrh 4, první část, kdo je pro, proti, drželi, zamítnuto. Část 2 padá. 48. Část 1 pro. Proti. Přijato. Část 2 pro. Proti. Žili přijato. Sedmnáct jmenovitě. Otevírám hlasování, končím hlasování. Zamítnu to. Osm bude pro, Proti? Zdrželi? No věříme. Otevírám hlasování k návrhu 8. Končím hlasování. Přijato. Jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Um, ehm, od C část 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi přijato. Část 2, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. 10 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 11, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. G, 1, pro, proti, zdrželi přijato. Část 2, pro, proti, zdrželi Přijato. Eh, hlasování o rezoluci jako celé, kde pro. Proti, že přijato. Bylo evidentní, bylo to evidentní. Otevírám hlasování. Vy jste neslyšel překlad z rumunštiny. Otevírám hlasování, pan Marias. Končím hlasování. Byla tam trošku rozdíl, ale nebylo to viditelné. Přej, přejdeme dál zprávě o Černé hoře. Návrh 6, kde je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. Návrh 8, kde je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. 4 a 7, kde je pro? Proti? Zdrželi Zamítnuto. Ověříme 4 a 7. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Já si musím vyčistit brýle. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Drželi zamítnuto. 5. Kdo je pro? Proti? Drželi přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Drželi zamítnuto. Bod 33, část 1, kde je pro, proti, drželi přijato část 2 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 1. Kde pro? Proti? Zamítnuto. Kovač Jménem EPP bych se přála podat ústní pozměňovací návrh eh, v tři první části po první větě. Lituje ex, eh, externí tlaky na eh, integraci Montenegra do Euroatlantické organizace. Děkuji vám. Je opozice proti tomuto pozměňovacímu návrhu?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 Máme 40 kolegů, kdo je proti pozměňovacímu návrhu. Přejdeme eh, k původnímu znění první část pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Část dvě, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 11. Kdo je pro? Proti? Část, vy chcete ověřit část 2 návrhu 3, takže otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 11, kde pro? Proti? zamítnu Zamítnuto. Dvě padá. Mm, text v původním formátu, budeme hlasovat o rezoluci jako celé, kde pro, proti, drželi přijato. Dostal jsem kompromisní návrh od pana Gualtieriho, eh, který přišel pozdě, takže vás budu konsultovat, zda máte námitky proti tomuto pozměňovacímu návrhu, který poslal pan Gualtieri. Nemá nikdo nic proti němu a proto budeme hlasovat o jedničce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. nyní žádost, aby jsme hlasovali, aby jsme měli dílčí hlasování, co teď 50, to bylo staženo, takže nebudeme hlasovat tímto způsobem. A jsme u 64 jmenovité hlasování zahajuji, končím hlasování. Schváleno. 65 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno. 66 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní je usnesení jako celek. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. A bylo to přijato. Děkuji mnohokrát. nyní zahájíme vysvětlení hlasování. Prosím kolegy, aby opustili sál rychle. A v klidu. Koleč, kolegové, zahájíme vysvětlování hlasování. Ti, kteří si ještě potřebují něco prodiskutovat, tak prosím v předsálem, protože my se vrátíme k práci a budeme vysvětlovat hlasování.